Meine Damen und Herren, ich darf. Dobré ráno. Tak začínáme naše poslední zasedání před Velikonocemi. Jak jste jistě slyšeli asi před hodinou, ehm, vybuchl na vybuchla bomba na ehm, letišti v ehm, Bruselu, vypadá to na atentát. Vypadá to, že zemřelo 11 lidí. Takže terorismus opravdu zasahuje úplně všude, i na místa, kde my všichni osobně se pohybujeme. Eh, řekněme, i v parlamentu je dost otevřený přístup. Dá se tam zajet třeba do garáží s eh, nějakým eh, nákladním automobilem na, na, naplněným bombami. Ačkoliv samozřejmě ze strany parlamentní zprávy jsou tedy velké snahy, aby se ta situace napravila, aby to bylo bezpečnější. Samozřejmě se o to také snaží i bruselské úřady. Přesto vás poprosím o minutu ticha za oběti tohoto útoku.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 já jsem proti, protože takhle jakoby uctíváme teroristy. Protože, eh, řekněme, za tu hodinu poslední zemřelo při nejmenším stejně, stejný počet lidí na cestách v Evropě. A není tedy důvod uctívat takto teroristy. Kolege, ich glaube... Pane kolego, já si myslím, že ty vaše poznámky ani nebudu komentovat a nyní přecházíme k pořadu jednání. Máme zprávu eh, Knuta Fleckensteina. Chce to, k tomu pan zpravodaj něco říci? Dobrá, budeme tedy hlasovat. Kompromisní návrh 3, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 44. Ne, opravuje se pan předseda. E, návrh 40. Kdo je pro? Je tam ústní pozměňovací návrh proti. Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Překontrolujeme si to elektronicky. Jak budete hlasovat? Ano nebo ne? Končím hlasování. 28 hlasů pro, 27 proti, takže přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 6, ústní pozměvací návrh od eh, zpravodaje. Eh, pane předsedo, po dohodě s panem Kukanem z EPP chceme změnit slovo and its enforcement. To chceme tedy vyškrtnout tato tři slova, protože by to mohlo eh, budit eh, špatný dojem, že te, teprve po plné implementaci může být eh, nastartován ten proces. Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7.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 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 99. Ne, 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 99. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. 101, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 ve dvou částech, kde je pro první část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Návrh 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 120, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní ústní eh, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Překontrolujeme si to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 136. Kdo je pro? Proti? Picula přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Nyní 162. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 160, 163, tak. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti zdrželi se přijato, 9 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 10 kde pro, proti zdrželi se přijato. Překontrolujeme si to. 10 si překontrolujeme. Předtím jste hlasoval ne? Takže přijato. Kompromis jedna, kdo je pro? Přijato. Kompromis dva. Pro, pro proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1, kdo je pro? Přijato. 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní elektronické hlasování o celém díle. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A s Milanem Monem to máme 48 pro a 3 proti. 4 se zdrželi. Takže se dostáváme ke zprávě o Bosně a Hercegovině. Spravodaj si přeje něco říci? Das ist nicht der Fall. Není tomu tak. Ani mě neposlouchá. Takže přecházíme k hlasování. Zu kompromis. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme, ale myslím, že to bude přijato. Končím hlasování. 30 ku 25 přijato. Pan Preda. Pane předsedo. Pane předsedo. Nyní se nacházíme ve velmi citlivé situaci. Vypadá to, že byly výbuchy i v metru, takže to nás opravdu teď šokovalo. Samozřejmě chápu, že ještě dokončíme hlasování, ale situace je opravdu eh, vážná. Also mein Vorschlag ist. Já uh, navrhuji, že si myslím si, že bychom naši práci neměli přerušit kvůli terorismu. Dobře, budeme pokračovat s hlasováním a s naším eh, pořadem jednání a já bych požádal sekretariát, aby nám eh, někoho Eh, mohl jsem pozvat, aby nás informoval třeba z nějakých eh, bezpečnostních orgánů, tak abychom eh, věděli, jaké situace a nemuseli jsme přerušovat. Takže dobře, budeme pokračovat. Dobře, takže nyní kompromis 3. Proti? Zdrželi se? Přijato? Kompromis 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 40 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6 e, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. 62 pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 ku 27 přijato. 65, eh, kdo je pro, proti, ještě jednou. 65, kdo je pro, proti, zdržela se přijato. 66, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní 67 pro, proti, zdržel se přijato, 68, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijato. 69, kdo je pro,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 zdržel se přijato. A, a nyní pozměňovací návrh 109, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část tež. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato.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 Pozměvací návrh 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 145, kdo je pro? Proti? Prověříme to, ale myslím si, že to bude přijato. Chtěl bych vás požádat, aby přes tu Eh, situaci, ve které se nacházíme, abyste se zúčastnili hlasování. Eh, pro mě samozřejmě je koncentrace obtížná, protože mé myšlenky jsou jinde, ale eh, myslím si, že až když budete všichni hlasovat, tak potom víme, kde je většina. Takže hlasování je ukončeno, 31 k 24 přijato. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Evropská lidová strana se nezúčastnila hlasování. Kdo je pro? 145. Já to opakuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 148 pro, Proti zdržel se zamítnuto. 147, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 149, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 150 pro, proti zdržel se přijato. 151, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 153, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Pro, proti, zdržel se, přijato. 154, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 19. Kdo je pro? Ne, 158. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to. Končím hlasování. 32 ku 21 hlasu eh, přijato 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 169, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kde je ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, pane, kan, pane Kane, Vážený pane předsedo, já mám námitku proti tomuto ústnímu návrhu, ten, to jazykové znění nic k tomu nepřidává. Then we have to vote about a... Takže v takovém případě hlasujeme čistě o tom pozměňovacím návrhu 5. Kdo je pro pětku? Proti? Zdržel se? Přijato. Pan Šuma? Zahajuji hlasování. Právě jsme se dozvěděli, že další výbuchu dostal na náměstí Šumán. Končím hlasování. 27 ku 26 přijato. Šestka, kde je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Osm, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A nyní pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Jednička a dvojka. Takže McAllister Pet. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. E, trojka, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní budeme mít e, konečné elektronické hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Eh, tímto bych chtěl přerušit eh, schůzi na pět minut a chtěl bych poprosit, aby ke mně přišli koordinátoři. So there was another attack between the Truman and the Malbec. It's coming closer. Čili máme informaci, že k dalšímu útoku došlo mezi Schumannem a Malbekem. Vchod do této budovy byl zvenku uzavřen a jsme v kontaktu s generálním sekretariátem, co budeme dělat. Takže já navrhuji, abychom si teď dali pětiminutovou pauzu, ověřili naše možnosti na cestování zpět. Začneme za pět minut, děkuji.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 that also? By my mobile does not work. I cannot reach anybody. Is it a mobile system? Tak najednou jsem zjistil, že mi nefunguje ani mobilní telefon, nemohu se nikomu dovolat. Znamená to snad, že byly deaktivovány sítě mobilních operátorů? 62 Galer. Pro, proti zdrželi se přijat, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověřit. Já Abstimmung ist eh, Hlasování je ukončeno. 26 ku 22. Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Končím hlasování. 24 ku 23 přijato. Ne, pardon, 28. E, kdybych měl dobré brýle, tak by se mi to bývalo nestalo. Dobře, takže zamítnu to. E, kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 82. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pardon, přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to. Takže v socialistické frakci se nehlasovalo. Dobře, končím hlasování. 33 ku 17 přijato. 87 pro, proti. Prověříme 83. 87 jsme zkontrolovali, takže 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 92 dafür. 92 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme, ale myslím, že to bude přijato. Končím hlasování. 18 k 33 zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. E, pozměňovací návrh 119, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, návrh pozměňovací 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 141, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Ano, 141. 142 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? 142 má dvě části. Část 1 a část 2. Ta první jde až Union Budget a druhá až EDA. E, první část e, byla přijata, kdo e, je pro druhou část, kdo je proti, zdržel se, zkontrolujeme to. Končím hlasování. 13 ku 38, takže těsně zamítnuto. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 157. Pro, proti, Eh, vidím, že se zúčastnilo pouze 10% poslanců, takže ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 158, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 178, kdo je pro? proti, zdrželi se, ještě jednou, 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Končím hlasování. 25 ku 26 zamítnuto. 188. Pardon, 183, kdo je pro? 183, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to. Končím hlasování. Dvacet devět ku dvaceti dvoum přijato. 188, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 190, kdo je pro? Proti? A zdržel se? Zamítnuto. Hundred and ninety Bez mikrofonu, bez mikrofonu. 190 check. Okay. Dobře, ověříme tady 190. Ověříme. 26 votes adopted, 190. 190. Takže přijato, dále 191, pro, proti, zdrželi se. Vypadá to podobně, ale uvěříme. Rejected. Zamítnuto. 194 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 211 pro, proti, drželi se, myslím, že přijato. Ověříme. Very difficult to say. Closed. Adopted, as I... Tak, říkám přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 245, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 247, oddělené hlasování, první část pro, proti, drželi se, ověříme, těžko říct. 247, sedm, první část. Končím hlasování. Přijato. sedm druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Takže ověříme. Rejected. Zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 264, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 267, kdo je pro, proti, drželi se. Uvěříme. 267 kontrola want to say? Huh? Yeah. It's not me, I guess. Huh? Close. Končím hlasování. Ano. Přijato jedním hlasem. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Dvěstě osmdesát tři. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Myslím, že těsně přijato, ale uvěříme. Uvěříme, protože to je dost na hraně. 283. Končím hlasování. Takže o jeden hlas neprošlo. 289 pro, proti, zdrželi se. Je mi líto, zase musíme uvěřit. Tři, dva, tři navíc, dva navíc. Dobrá, končím hlasování. 25, 24, zamítnuto. 292, kdo je pro, proti, drželi se. Rychlá kontrola elektronicky, opět. Pořád je to na hraně. Close. Zamítnuto. 293, 294, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto 295, kdo je pro, proti, drželi se. Musíme to ověřit. Je mi líto, nehlásíte se dostatečně jasně. Takže 295 kontrola. <coughs> Adopted by one. Přijato o jeden hlas. 296. Dobrá. 295, pan Pejon, přijato o jeden hlas. 296, pan Préda, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Wow. Close. Adopted by. Přijato o dva hlasy. 302. Kdo je pro? Proti? drželi se. Opět, opět ověříme. 302. 302. 302 zála. 24, 23 přijato. 305, kdo je pro? Proti? zdrželi se a ověříme. And it's variating up down. Close. Rejected 2920. Zamítnuto. 306. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Takže ověříme 306. A tentokrát o čtyři hlasy zamítnuto. 307, 308 společně pro, proti, drželi se, zamítnuto. 309, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 310 pro, proti, drželi se přijato, 311 pro, proti, drželi se přijato, 312 pro, proti, drželi se. Paní Gomez ověříme. close. 23, 22. 23 ku 22. Zamítnuto. 313. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Takže 331, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Přijato. 332, kdo je pro? Proti, zdrželi se Zamítnuto. 3, 3, 3. Dafür, dagegen, ent tak, kdo je pro, proti, zdrželi se? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 20 zu 30 abgelehnt. 335. Zamítnuto. 235, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Eh, pardon, 346, eh, eh, kde pro, proti, zdrželi se. 336 to bylo, pardon, tak. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 12b, nový. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 339. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 360. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Zamítnuto, Preda dvakrát řekl kata kata. Yeah, that's right. 17 to 31. Takže 17 pro, 31 proti. 361, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 300. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. Schlechter, aber da wohl. 368. 368 to je. Vote is Končím hlasování 18 pro, 28 proti, zamítnuto. Nyní 371, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 376, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 377, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 378, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou 378, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 379. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 381. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 380. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 382. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 383. Kdo je pro? proti, to si překontrolujeme. Já všem ist Končím hlasování. A 20 ku 26 zamítnuto. 384, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 385, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 386, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 387, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 388, kdo je pro, proti, zdrželi se, při... Zamítnuto. 389, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 389, kdo je pro, proti, tak si to překontrolujeme. Mám pochybnosti, takže elektronicky prosím. Mit 28. 28 ku 20 přijato. 390, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 391, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 392, kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže tohle byla 630, takže kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 48, kdo je pro? 48, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53, kdo je pro?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 Zdrželi se? To si překontrolujeme. Končím hlasování. 27 ku 21 přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti,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 Končím hlasování. 28 ku 22 přijato. Takže teď 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 11 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 9, 1 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 9, 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 9.3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5, eh, pardon, <laughs> kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 9.6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 9.7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 9.8, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní elektronické hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování, prosím. Sorry. the Grand Mufti there? Hmm? Is the Mufti here? Sheikh I have to know whether I can call continue. Die Abstimmung ist geschlossen. Check it. Where is he? Is the Bericht ist angenommen. Zpráva byla přijata. E, prohlasovalo 33 proti 14. Jeden se zdržel. Děkuji a gratuluji paní e, kolegyni. Hned budeme pokračovat. Bez mikrofonu. What we do Tunisia? Huh? Ah, äh, Entschuldigung, ja, die Gue wollte noch eine Bemerkung machen. Gue má připomínku, prosím. Jenom informuji, že my jako GUE už jsme předložili menšinovou zprávu k tomu. Děkuji mnohokrát. The Grand Mufti has not arrived that we just start with the Tunisia. Velký muftý ještě nedorazil, takže začneme otázkou k Tunisku. Please. Presidente, eh, io capisco ovviamente... Pane předsedo, pane předsedo, už hovořím. Já samozřejmě chápu uh, tu situaci i ty změny uh, pořadu jednání s ohledem na tento den, ale nevím, zda zde máme i stínové zpravodaje, kteří se chtěli vyjádřit. Takže možná bychom měli alespoň ověřit, zda je máme v sále, protože jinak ta rozprava bude zbytečná. Jestliže tady nemám ty stínové zpravodaje s tím, že bych měl jaksi se střetnout v té debatě, tak to potom opravdu nemá smysl pokračovat. Können wir jetzt Tunesien auf, nach Ostern eh, Dobrá, takže odkládáme Tunisko eh, až na období po Velikonocích. Takže, pane Kastaldo, to už pak ale nestihneme, takže buď prostě tu svoji prezentaci uděláte teď, a nebo to neproběhne. What is your decision? Jak jste se rozhodl? Jestliže to neuděláte dnes, tak před Velikonocemi už to neproběhne bez mikrofonu. My nemáme odpolední jednání. Pane předsedo, já nevím, co na to říct. Jestliže říkáte, že už pak možnost nebude, tak to můžu udělat i dnes, ale opravdu upřímně nevím, jaký to bude mít smysl. Dobře, takže Tunisko tímto pro tento týden ruším. Velký muftý už je před hlavním vchodem, je, ještě se ho snaží dostat dovnitř, takže počkejte, ten sem za chvíli dorazí. Zatím si dáme přestávku, dejte si kávu. Idiot. Stay here, the Grand Mufti is in, he will be in a... Prosím, počkejte, dostal jsem zprávu, že velký muftý už je zde, takže za minutku dorazí. So we will start again immediately. Čili za chvíli začneme. Kdybyste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

náš bod na pořadu jednání číslo 10. Těší mě, že mezi nás eh, přivítal velký muftý z Egypta. Přišel v opravdu těžké, těžkých chvílích a já si myslím, že právě v této chvíli je rozhovor s ním obrovsky důležitý. Vzhledem k teroristickým útokům, ke kterým došlo v Bruselu. ale já si myslím, že i v takovýchto chvílích nemůžeme zapomínat na to, že 90 eh, těch aktů islámského teroru jsou samotní muslimové. Takže si opravdu nemyslím, že bychom z toho teď měli vytvářet eh, nějaké eh, války mezi islámem a křesťanstvím. Já jsem rád, že právě proto velký muftí, muftí mezi nás eh, přivítal a může zde představit své stanovisko. Věřím, že společně musíme hledat eh, způsoby, jak mírovým způsobem přemoci teror. Věřím, že tady eh, je klíčovým slovem spolupráce. Právě v, té, v té, této těžké chvíli připomínám, že všechna eh, monoteistická náboženství jsou ve skutečnosti náboženství, která propagují mír, nikoli válku. A já tedy doufám, že všechna tato náboženství jsou schopná překonat i takovéto těžké fáze a opravdu docílit míru. A proto ještě jednou jsem velmi rád, že mezi nás přivítal velký muftý a hned mu dávám slovo. الله الرحمن الرحيم أيها السيدات والسادة Dámy a pánové, vážení kolegové, rád bych vás pozdravil pozdravy islámu a pozdrav míru. Doufám, že mír zůstane s námi všemi. Nejprve mi dovolte poděkovat za vaše pozvání a za možnost eh, zde s vámi již po druhé pohovořit. Já jsem zde byl zhruba před rokem, tedy v době, kdy jsme všichni čelili společným výzvám. Jednalo se o to, že jsme se snažili vést dialog a hledat různé komunikační kanály. Ještě před naší diskusí bych chtěl zmínit několik důležitých bodů, které doufám, že pro nás budou přínosné. Nejprve bych chtěl říci, že já a celý civilizovaný svět jednoznačně zavrhujeme tyto události. Ono se obtížně vůbec hledají slova, jakými popsat události z dnešního dopoledne. Jsme velice smutní a opravdu těžko se mi hledají slova, kterými bych vyjádřil svoje pocity. Teroristické útoky, k nímž dnes došlo, eh, způsobují utrpení nejenom lidem v Belgii, ale před několika dny jsem se, se i Egypt sám stal útokem předmětem útoku, tak se dotko 18 vojáků, kteří zahynuli v důsledku terorismu. Terorismus nemá žádné hranice mezi národy, mezi zeměmi. Je to rána, která stíhá nás všechny. Dotýká se Evropy, Spojených států, Afriky šíří se po celém světě. A z toho důvodu musíme držet při sobě. Je čas, abychom pracovali ruku v ruce, společně, abychom se všichni zasadili o zničení teroristických sítí. Dnes více než kdykoliv předtím. Dnes jsme opravdu velice rozesmutněni tím, co se stalo. Když vidíme, že eh, zahynuli další lidé, musíme společně jít tuto cestu a pracovat společně. Já jsem byl v Davosu na Světovém hospodářském fóru a mluvil jsem o tom, aby k nám promluvil prorok a požehnal celému lidstvu a vyslal celému lidstvu signál míru. A ten příklad, který tam ten prorok eh, uváděl, hovořil o lodi, o plavidle, o arše. A my nemůžeme tolerovat žádný čin, žádný akt, který by tuto loď potopil. Musíme nést společnou odpovědnost. Žijeme na této planetě, na této společné zemi a je na nás, abychom ji chránili a bránili proti terorismu. Egypt se vždy snažil být v popředí boje proti terorismu a musíme vynaložit veškeré úsilí na to, aby byl terorismus zničen intelektuálně i nábožensky. My, naše náboženství, se snažíme také pracovat na tom, abychom rozložili základy terorismu. Chtěl bych vyjádřit souhlas a podporu tomu, co řekl pan předseda. Tyto události by neměly rozhodně mít dopad na vztahy mezi muslimy a dalšími komunitami na národy v Evropě. Všichni jsme na jedné lodi, všichni jsme v tom společně. A my jako muslimové trpíme terorismem více než jiné skupiny a jiné komunity. A jsou to právě muslimské země, které, na které terorismus dopadá nejhůře. Takže my velmi trpíme všemi těmito útoky. Chtěl bych velice podpořit to, co řekl pan předseda. Když si prostudujete islám, svatou knihu a také další náboženství, nový zákon, starý zákon, tak všechna tato poselství jsou jednoznačná, nevedou k žádným pochybnostem. Všechny tyto knihy odsuzují terorismus a volají po spolužití a mírovém soužití, bok po boku. My jako duchovní to považujeme za naši povinnost vyslat správné poselství, tak aby ho lidé správně pochopili islám a ostatní náboženství se musí naučit vzájemně žít jeden vedle druhého a já doufám, že i dnešní setkání je krok správným směrem. Jsme tady proto, abychom odsoudili, k čemu dnes došlo, abychom odsoudili terorismus, ať už k němu dochází kdekoliv a kdykoliv a já bych tedy chtěl nabídnout alternativní vizi islámu oproti tomu, k čemu došlo dnes. Je mi velmi líto obětí těchto teroristických útoků, ale opět jsme na stejné lodi a musíme se společně naučit s tímto problémem vypořádat. Já jsem vedoucí Ala Fatwa, což je přední islámský institut a v islámských zemích se jedná o jednu z nejvhodnějších platform, jak komunikovat poselství po celém světě. Bohužel ale někteří muslimové zneužívají a chybně vykládají islám tak, aby hm, sledovali své vlastní zájmy a aby si omluvili to, k čemu dochází. Extremistické, teroristické eh, útoky a pohledy přinášejí chybný pohled, chybný výklad islámu a chybnou fatvu. Jak jsem řekl, Gar el Ifta je přední náboženský institut v Egyptě, který velmi vehementně bojuje proti terorismu a snaží se předkládat upřímný a jednoznačný výklad svatých textů, tak, abychom chránili naše mladé lidi. Dar al-Iftar, se zabývá tady tímto fenoménem a snaží se činit aktivní kroky pro to, aby bylo spochybněno to, co hlásá Daesh. Eh, my jsme vytvořili observatoř, která se snaží bojovat proti těmto chybným výkladům islámu Snažili jsme se zřídit specializované centrum, které bude zaměřeno na boj s tou propagandou, která vede k těmto mylným výkladům. Domníváme se, že ty myšlenky, které hlásáme my, jsou součástí řešení. Dar al-Iftar používá komunikační a informační technologie. Pracuje se sociálními médii v různých jazycích, tak abychom hovořili a komunikovali s mnoha lidmi. Mnoho lidí klade otázky a hledá odpovědi. A já velmi doufám, že budeme eh, schopni bojovat s těmi, kdo hásají chybný islám. My máme také publikace v mnoha jazycích. Také máme stránku, sekci na našich stránkách Daesh pod mikroskopem a ta je publikována arabsky a anglicky. A tyto stránky nám pomáhají reagovat na tyto chybné výklady. Dále publikujeme noviny, elektronické noviny, basíra v arabštině se nazývají, což znamená vize nebo jasný pohled, jasná vize. Také máme e, celou řadu fatev, které byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny a němčiny, které se snaží spochybňovat a napadat ty extremistické pohledy a chybné výklady. Takže my vidíme sledujeme násilí v islámském světě, kteří se snaží lidé omlouvat a e, omlouvat ho na základě nějakého náboženského učení, ale mm, my se k tomu snažíme přistupovat akademicky, abychom tu jejich argumentaci rozebrali a vyvrátili jeden argument po druhém. Ten islám, tak jak ho známe my, je náboženství míru, náboženství, které vyjadřuje soucit vůči dalším. Je tady e, sdělení poselství proroka, který říká, že ti, kdo ukážou soucit vůči jiným, se s takovým soucitem rovněž sami setkají. A toto je vyjádření většího božího soucitu s námi, se všemi. A my eh, má tak svět, tak jak ho známe dnes, tak eh, umožňuje všem vyjádřit své náboženství a zastává posvátnost života. To je náš společný pohled, ale pochopitelně to nestačí. A já bych chtěl jenom ještě jednou zdůraznit, že um, islám je náboženství míru. Ale toto samo o sobě hlásat nestačí. Abych vám uvedl určité praktické příklady, tak uh, chci zmínit, s čím se musí potýkat náboženské orgány Eh, celá řada náboženství má nějaké vyšší orgány, které vykládají vykládají eh, ty náboženské myšlenky, ale v našem náboženství je to něco cizího a to bohužel otevírá dveře těm chybným, milným výkladům, kdy nějaké se, sebe proklamované autority potom se snaží vykládat a deklarovat své vlastní pohledy na věc. A oni si takto scizují a přivlastňují tu pravomoc a tu kompetenci a říkají, že mm, oni mají právo na výklad islámu, ale přitom to není pravda. toto zasívá chaos po celém světě. Egypt se nachází ve velmi obtížné situaci, ale rádi s vámi, rádi budeme spolupracovat na tom, abychom nastavili správnou verzi našeho náboženství, abychom reagovali na to, co lidé říkají o islámu. V Egyptě máme úplnou transparentnost po volbách do egyptského parlamentu a nyní máme tedy možnost jít ku předu. Víme, že řada lidí upírá oči na Egypt jako srdce eh, Blízkého východu, který má klíčovou úlohu a my jako egyptiané bychom měli těmto očekávání dostat nemůžeme spochybnit ehm, regionální pozici Egypta. Snažíme se ukázat, že můžeme přinést praktickou, praktické vedení, vůdčí pozici. Jeden ze základních principů demokracie je oddělení moci, moci legislativní a moci výkonné. A to se snažíme zajistit i u nás. Závěrem bych chtěl vám všem říci, že není silnější zbraně proti ignoranci a extremismu než správné vzdělání. A my jako Dar al-Iftar jsme plně připraveni ruku v ruce vám pomoci na tom, abychom hlásali ty správné fatvy, které pomohou tomuto regionu i celému světu a které nám všem umohou zajistit mírové soužití. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost dnes vystoupit. Very much. Uh, Děkuji. Děkuji vám eh, vaše excelence, velký muftý. Děkuji za to, že jste se znovu eh, vydal mezi nás a sice v takovýchto eh, výjimečných chvílích. Já si opravdu vážím toho, že jste zavrhl eh, teroristické útoky, ke kterým dnes došlo na bruselském letišti a v metru. Pochopili jsme to, co jste tady říkal, že jste proti terorismu, proti radikalizaci. Je tady mnoho kolegů, kteří se přihlásili do debaty, e, takže si je všechny vyslechneme. A potom budete mít možnost e, všem na závěr odpovědět. E, takže nejprve můj přítel Alois Petrle, také ze Slovenska. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, já vám eh, nejprve chci poděkovat za solidaritu, kterou jste dnes vyjádřil. A eh, také vám chci poděkovat za vaši práci eh, s institutem. Já vím, že mm, všechna náboženství mají sdílené hodnoty a Problém je, že ti, kteří zneužívají náboženství, nemají rádi dialog. A právě to je další důvod, proč rozvíjet mezináboženský a mezikulturní dialog. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ten dialog pokračoval i v rámci samotného islámu, ne pouze mezi náboženstvími. Jak vy vnímáte možnost eh, dalšího interního dialogu v rámci islámu? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gidle. Thank you, uh, President, Your Excellency, and thank you Děkuji, pane předsedo, vaše excelence, děkuji za vaši prezentaci i povzbudivá slova ohledně solidarity. Mě zajímají dvě věci. Jednak je to vlastně napětí mezi eh, eh, suny a šia eh, větvemi islámu. Eh, vlastně ten, ty rozpory mezi nimi se potom využívají v celé řadě konfliktů v regionu, ať už je to Irák, Syrie, Jemen. A my máme skvělé vztahy eh, samozřejmě i s lidmi v těchto eh, regionech, ale jak si myslíte, Alhazá jako velká sunnická instituce, jak si myslíte, že bude moci ovlivnit sunnický eh, muslimský svět, aby se překonal tyhle, aby se překonaly tyto rozpory, které jsou často zneužívány pro eh, vlastně eh, vytváření politických konfliktů. A druhá věc, jak zajistíme, že pozice žen v Egyptě a i jinde je něco, co... To je prostě něco, co nás hodně zajímá. Já jsem nedávno navštívila Egypt a dělám si určité starosti o pozici žen. Myslím si, že jejich situace se teď spíše zhoršuje, co se týče rovnoprávnosti. Jak si myslíte, jaká je role eh, LHZ jako náboženské instituce aby přivedla změnu ve vnímání pozice žen. Eh, merci, monsieur le président. Eh, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já se dnes hlásím o slovo poprvé a zde v této budově parlamentu bych chtěl vyjádřit soucit a podporu rodinám obětí tohoto strašného teroristického aktu a budu pokračovat v polštině. Jo. Ekscelencjo, e, dziękuję za Pana obecność. E, najpierw chciałem wyrazić wyrazy. E, děkuji vám za to, že jste zde přišel mezi nás a chtěla, chtěl bych vyjádřit uznání vůči vaší zemi a politice Eh, vaší země. Už jsme vám vyjádřili uznání několikrát i na plenárním zasedání tohoto parlamentu, i na půdě tohoto výboru. U této příležitosti bych eh, vás, eh, vaše excelence, chtěl požádat o pomoc, o intervenci v případě tří mladých křesťanů, kteří v provincii Alminia byli odsouzeni na pět let před měsícem, byli odsouzeni na pět let odnětní svobody byli obvinění. A my v této situaci eh, v křesťanském světě zažíváme eh, nejdůležitější týden eh, pro naší víru. Je to, jsou to Velikonoce. A i víme, že naše náboženství má místo i ve vaší zemi, proto bychom vás chtěli požádat o pomoc. A byl by to dobrý krok právě pro křesťanství, právě v tomto týdně, kdy zažíváme nejdůležitější svátek pro křesťanství. Děkuji za vaši ochotu. Gracias, presidente. Eh, prosím, pane Kouso, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve odsoudit teroristické útoky, které jsme zažili a chtěl bych vyjádřit solidaritu moji a ze strany mé politické skupiny GUE NGL a vyjadřujeme eh, solidaritu všem rodinám obětí a ukazuje se, že musíme eh, dále pracovat. Chtěl bych zde přivítat velkého muftího, i když se nacházíme ve velmi bolestné situaci. Nám činí starosti situace v Egyptě, především co se týká informací ohledně odsouzení k smrti. Je to velký počet, potom ehm, že se dochází k zadržování v, mas, v masovém měřítku. Víme, že dochází k, k boji proti terorismu na Sinajském polostrově, ale nemyslíme si, že boj proti terorismu se nemůže dávat do souladu s tím, eh, že bychom Eh, uškrtili veškerou svobodu. Eh, jak to vypadá s kroky eh, v tom směru, abych, abyste mohli mít Egypt, který by mohl dát hlas všem hlasům? Super, můj kolega Buchner, byte. Buchler. Děkuji. Děkuji, že máme tady tuto diskuzi právě v této tak obtížné situaci. Já jsem eh, velmi vděčný, že jste řekl, že všechna náboženství jsou zajedno, že eh, lidský život je svatý. Určitě jsme všichni zajedno v tom, že nemůžeme proti teroru bojovat terorem. A proto vás, jakožto nejvyšší autoritu eh, muslimů v Egyptě, bych vás se chtěl konkrétně zeptat, zdali máte tu autoritu a moc Eh, abyste eh, eh, mohl posoudit ta odsouzení k smrti. Platí to třeba i pro vojenské soudy. Například těch šest osob, které byly odsouzeni k smrti a byly pověšeni, bylo to v květnu minulého roku, kvůli zločinu, kterého se vůbec nedopustili, protože v té době byli zrovna ve vězení. A druhý dotaz jak to e, vypadá s tím, abyste mohl vydat e, stanovisko e, k tomu, že hromadně byly zadrženi osoby, celkem 85 byly odsouzeni k smrti a na každého obviněného byl 6 sekund 6 sekundové výslechy. To přeci nestačí ani na to čas, aby se řeklo jméno. Eh, můžete zde eh, se k tomu vyjádřit, eh, tady k těmto odsouzením k smrti. A třetí věc. Ve vězení umírají lidé kvůli také tomu, že jim je odepřena lékařská péče. Zde předpokládám, že zde nemůžete to nijak ovlivnit nebo posoudit, ale vy jakožto nejvyšší autorita, jako nejvyšší morální autorita, můžete se k tomuto vyjádřit? Děkuji. Vielen Dank, kolega Buchner. Und äh, adesso do la parola a collega Borghetti. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Eh, eccellenza... Děkuji, pane předsedo. Kromě jeho excelence i já bych velmi rád vyjádřil soustrast a solidaritu rodinám zemřelých a zraněných. Bohužel musíme konstatovat, že tyto velikonoce budou vzpomínány jako velikonoce krve těch obětí, které zmasakroval ISIS. A já vám děkuji za ta slova odsouzení, která už jste ostatně adresoval i v minulosti. To, když dnes vy se jako nejvyšší islámská autorita vydáváte k nám do Bruselu, tak Toto jsou slova, která vy můžete vyslat celému islámskému světu a odsoudit tento velký útok a modlit se eh, k Bohu, který je nás, nám všem společný. Toto byla krev a prolitá záměrně krátce před Velikonocemi. Já to vše vnímám velmi výrazně. Zároveň si myslím, že eh, by bylo asi vhodné, aby islámské orgány zaujaly určitý postoj vůči všem islámským vládám, zejména i Turecku, protože tam se staví trošku váhavě a nejednoznačně k islámu, který podporuje terorismus vlády, které skrytě obchodují eh, s benzínem teroristů a tak dále. Jak to, že neslyšíme, jak to, že neslyšíme jednoznačně slova těchto lidí? A nyní dávám slovo Sandře Kanolínek. Děkuji. Já bych vám ráda poděkovala, vaše excelence, za vaše poselství, v němž jste eh, zavrhl teroristické činy a solidaritu eh, jste vyjádřil s námi. Já si pamatuju, že před několika lety jeho výsost, král, eh, král Jordánska, přišel na plenární zasedání do Evropského parlamentu a on tam velmi jasně vyjádřil, že boj proti terorismu je i úkolem, je vlastně hlavně úkolem muslimů, protože nikdo jiný to nemůže vyřešit. A já si myslím, že většina věřících ale není eh, dost hlasitě, nehovoří dost hlasitě. Neslyšíme je. ta mladá francouzská dívka, která po útocích v Paříži rozeslala eh, zprávu na eh, sociální sítě, kde řekla, to není v mé jménu. To byla v podstatě jediná jasná solidarita, kterou vyjádřil někdo eh, jménem muslimské populace. A proto se vás ptám, jak vnímáte roli náboženských vůdců při vytváření aktivnějšího eh, přístupu, který by vyjádřil odpor vůči těmto útokům ze strany islamské eh, populace. Děkuji. Děkuji vaše excelence za to, že jste mezi nás přišel. A za moudrá slova, která jste vyjádřil. Připomínám, že většina oběti terorismu jsou muslimové. Vy jste hovořil o tom, eh, že máte možnost vydat fatvu, vyhlásit fatvu nad eh, Dášem. Nedávno mi někteří odborníci připomněli, že Daesh v podstatě e, tam běží hodně sexu, drog a e, videoher. A že mladí lidé jsou vlastně takhle um, jaksi odcizení uh, životu a je to způsobeno také do značné míry nezaměstnaností. To je problém Evropy. ti, kteří e, prováděli řadu útoků v Evropě, možná ne ty dnešní, to ještě nevíme, ale hodně z nich byli Evropané. My se tedy opravdu musíme zaměřit na mladé lidi, na to, jaké mají příležitosti do života. Musíme se podívat na to, zda nezintenzivňujeme jejich pocit nerovnosti a bezvýchodnosti. Eh, už tady někdo říkal, že všechna náboženství eh, zastávají mír a ne terorismus. Eh, kolega už, kolegyně už hovořila vlastně o tom rozporu mezi sunity a šími. A pak je ještě ehm, eh, takový rozkol mezi samotnými sunity. Dokonce třeba v, v, i v rámci vaší vlastní země v Egyptě. Mm, potom máme také Libii, Emiráty, které vlastně podporují jednu stranu proti jiné straně, eh, Turecku a Kataru. to eh, je eh, do velké míry propojeno i s konfliktem, který probíhá v samotném Egyptě. Potom je otázka zprávy v Egyptě. Pokud eh, aspirace egyptské veřejnosti nejsou naplněny ve smyslu toho, kdo je spravuje, tak se to samozřejmě někde projeví. Dochází k porušování lidských práv v Egyptě k persekucím, eh, represím mladých lidí a jejich eh, demonstracím. K tomu určitě tedy neaspirovali lidé, když v Egyptě vypukla rebelie. Můžete se tedy vyjádřit vlastně k tomu rozkolu eh, v rámci samotného sunnického islámu? Možná to eh, není pouze náboženská věc, možná to je otázka zprávy a otázka demokracie. Děkuji. Nyní kolega Schaffhauser, prosím. Merci, excellence. Děkuji vám. Já bych vám chtěl také poděkovat za vaše slova. Já jsem viděl eh, video a vy nás eh, vyzýváte eh, k zamyšlení. Já bych chtěl povořit jako filozof a jako teolog, protože já jsem byl obě tyto profese. Já musím říci, že já nedůvěřuji žádnému náboženství, které říká, že Bůh je s námi. Hitler to říkal Gott mit uns, ale jiná náboženství si to vzala za vlastní tady tuto interpretaci, protože se zdá, že že když eh, eh, Bůh je neústupný nebo není neústupný, tak to jako kdyby v tom náboženství něco chybilo. Já si vážím um, judeokřesťanského náboženství. Nyní uh, Eh, eh, jsou židé proti Ititům a v té alianci se říkalo, že Bůh je s námi, ale Izrael tady dospěl k porážce, ale tady je tato subverze v náboženství. A potom v kříži je také subverze náboženství, protože eh, Bůh v ten moment není přítomen. A čeká se na něj. Je na kříži, to je neakceptovatelné. Ale Také to souvisí se svobodou, s láskou a odmítání tady tohoto milujícího Boha. E, takže ten první dotaz, který bych chtěl položit, je, co se stává s tímto subverzivním Bohem v islámu. A potom ta, i, ta laicita, laičnost. Musíme proto e, bojovat. My máme naši e, vlastní historii a musíme eh, připomenout, že jsme měli eh, císaře, eh, ta, my jsme měli císaře, kteří byli papeži a musíme tady si uvědomit, že ta laickost musí být ve středobodu. Musíme se snažit o to, aby každý byl na svém místě. Hovořím o svrchovanosti, o té duchovní svrchovanosti, ale také dočasné svrchovanosti. A musíme stanovit tady tuto duchovní dimenzi a dočasnou, protože jinak nebude existovat svoboda. To neznamená, že duchovní dimenze musí plynout eh, pozitivně v té dočasné dimenzi, ale náš Bůh říká, eh, moje království není z tohoto světa. A proto bych vám chtěl jinou eh, otázku položit, která souvisí s laickostí. Co se co je s islámem a s laickostí. Z verzí tedy islámu a laickost na druhé straně. Mm, Děkuji vám za toto filozofické vyjádření a nyní má slovo pan Boštináro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vaše slova se na mne velmi zapůsobila. Vaše excelence, já jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto jednání a to zejména z jednoho důvodu. E, poprvé, když jsem slyšel o potřebě mm, reform, tak to bylo od egyptského velvyslance a já mu za to děkuji. A nyní, v této tragické chvíli pro Brusel a pro Evropu, je čas vyjádřit naši solidaritu tu a účast egyptským lidem a egyptským rodinám, kteří byli postiženi tak velkým počtem teroristických útoků. To číslo stále narůstá a ukazuje se, že muslimský svět je nejvíce postižen teroristickými útoky. Dále, eh, jakým způsobem můžeme chápat snahu o reformy prezidenta Sisího? Může tyto reformy zrealizovat a jak do toho může zapojit islámské vedoucí představitele? A za druhé, co může udělat Evropa a Egypt proto, aby zabránili radikalizaci? A mimochodem, právě přijíždím z Jeruzaléma, z Ramaláhu a udělalo na mne velký dojem, když jsem viděl, že obě země eh, vzájemně hovořili a oceňovali tu klíčovou úlohu, kterou se hrává Egypt v regionu, i když musí čelit mnoha teroristickým hrozbám. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Boštináru. Myslím, že tím jsme vyčerpali celý ten seznám, pokud ještě se nehlásí další kolegové. Takže vaše excelence, teď je příležitost pro vás, abyste nějakým souhrným způsobem zareagoval na to, co zde řekli naši kolegové. Prosím, máte slovo. Eh, eh, děkuji. Eh, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za tak eh, zajímavé dotazy, které jsou eh, opravdu zásadní. Jsou to věci, které nám činí starosti. A odpovím na otázky po pořádku. První dotaz. Vnitřní dialog v rámci islámu mezi jednotlivými frakcemi. Eh, vnitřní dialog v muslimském islámském světě. Eh, samozřejmě dialog je velmi důležitý a já všemi silami apeluji na dialog, protože izolovat osoby a odepírat jim možnost dialogu, tak nás vede právě ke konfliktu mezi muslimy či mezi muslimy a jinými náboženstvími a jinými národy. Ale musím říci, že teroristické skupiny nechtějí dialog. Jsou to skupiny, které mají svoje vlastní strategie, svoje plány a co chtějí, co hledají, je eh, realizovat tyto programy a jejich cíle. Já bych eh, chtěl zabránit mladým lidem, eh, varovat je tak, aby se nenechali přilákat eh, tady eh, těmito směry. Proto je tak důležité mít eh, dialog s mladými lidmi, aby jim tyto myšlenky nepřipadaly lákavé, tento radikalismus. Musíme pracovat s mladými lidmi. Bohužel, teroristické skupiny a cíle, kterých dosáhly, Pro nás je to jako rakovina. Rakovina, který vyžaduje léčbu. Léčbu na etapy. Ta první etapa je prevence. Prevence této rakoviny. A pokud se, tento, pokud se tato rakovina rozvíjí, tak je potřeba začít s léčbou. A pokud tato léčba nepřinese výsledky, tak je potřeba chirurgicky zakročit, tak abychom odstranili části těla, která, které byly postiženy rakovinou. Proto říkám, že potřebujeme prevenci proti těmto subverzivním myšlenkám. Ohledně dotazu, mm, že existuje napětí mezi šíty a mezi sunity, Měli bychom zde odlišit dva aspekty. Je to ten politický aspekt, který se nás netýká. Ale týká se to politiku. Ale potom tady máme další aspekt a to souvisí s teologickým hlediskem mezi sunity a šíty ale tyto rozdíly ve skutečnosti neexistují. Na univerzitě Lasar v roce 1940 eh, univerzita Lasar eh, vyvinula velmi značné úsilí aby eh, tyto odlišnosti, které existovaly, tak cílem bylo mm, umírnit tyto odlišnosti. Situace žen. Situace žen je obecně dobrá, protože egyptská ústava, text ústavy nestanoví rozdíly mezi muži a ženami, ale trestá jakoukoliv diskriminaci na základě barvy eh, pleti a jiné věci. Tedy egyptská ústava je zcela proti diskriminaci, ať je jakéhokoliv druhu. Ženy v Egyptě už e, dlouhou dobu požívají velkou svobodu. Navíc náš parlament je, e, v našem parlamentu je mnoho poslan, poslankyň a to je novinka v Egyptě. My respektujeme ženu. A chceme, aby e, ženy byly respektovány. Nechceme diskriminovat ženy, naopak. Vždy jsme e, vyzývali společnost s cílem dosáhnout rovnosti mezi pohlavími a tyto výzvy byly na ně bylo dobře reagováno a toto je ošetřeno v úpravě eh, ústavy, eh, ke které došlo nedávno a i v případě těch předchozích. Eh, pokud jde o ty mladé lidi, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. Nyní vyvíjíme obrovské úsilí Eh, řešit tuto situaci, protože postavení křesťanů bylo vždy specifické. Nikdy, nikdy jsme neodlišovali nebo diskriminovali muslimy a křesťany. Egyptští křesťané jsou egyptskými občany, stejně jako ostatní. Já osobně pocházím eh, z Rifu, Eh, ze zemědělské oblasti, z venkova. A žil jsem v regionu, kde křesťané jsou většinou a nikdy jsem nebyl eh, svědkem diskriminace. Existuje-li tedy diskriminace, tak eh, k té došlo kvůli myšlenkám či aktům, které se odchýlily. Ale to nesouvisí s Egyptem či s egyptiany. Na druhé straně, když justice eh, řeší nějaký problém nebo dojde k tomu případu, o kterém hovoříme, tak bychom měli respektovat nezávislost justiční moci a neměli bychom do toho zasahovat, tak aby justice eh, mohla bez eh, zásahu eh, posuzovat akty, činy, které posoudit má. Lidská práva. vztahy mezi limitem lidských práv a svoboda jménem boje proti terorismu chci říci, že z našeho pohledu terorismus je problém, proti kterému musíme bojovat pomoci, pomocí všech prostředků, protože to ohrožuje nás všechny, naše, naše mladé, naše společnost a naše instituce. po tom, co jsem právě řekl, je možné dát eh, eh, férové zacházení těmto teroristům, těmto teroristům, kteří se dopustili těchto hnusných činů. Tito teroristé musí být eh, souzeni. Musíme je soudit. Mus, musí je justice soudit. A my jakožto eh, duchovní eh, respektujeme justici, ale také lidská práva, která musí být respektována ve všech oblastech. Eh, pokud jde o odsouzení k rozsudkům k trestu smrti, Eh, málo kdy eh, tyto rozsudky vynáší vojenské soudy. Eh, vojenské soudy jsou v rámci egyptské justice. Tyto soudy tedy vynášejí rozsudky stejně jako ostatní soudy v souladu s novou ústavou. Ale když nějaký vojenský či civilní soud vynese rozsudek smrti, eh, tento rozsudek musí eh, jít přes muftího, který se k tomu musí vyjádřit. Žádný zákon, to vás můžu ujistit. Eh, v souladu s kterým by se mohl vynést takovýto rozsudek smrti. Neexistuje žádná ústava či zákon, který by eh, eh, zaručil práva odsouzeným, tak jako v egyptské ústavě. Je pravda, že v egyptské legislativě je mnoho záruk, eh, mnohem více než v mnoha jiných zemích. A než eh, je tento rozsudek pravomocný, eh, tak tam je několik výrob, eh, výborů, justičních výborů, kteří analyzují podrobně rozsudek, než se stane tento rozsudek pravomocným a než je dále podstoupen prezidentovi republiky v případě, že by to bylo potřeba. Pokud jde o, poslance, který hovořil o rozsudcích, které byly vyneseny, tak e, mi bylo řečeno, že Dar al-Fatwa v Egyptě odsoudil tyto atentáty, e, neformálně odsoudil tyto strašné teroristické akty. E, všichni souhlasíme s výzvou jordánského krále pokud jde o odsouzení těchto atentátů. A veškerá opatření, eh, která budou přijata pro boj proti terorismu, eh, budou schváleny z naší strany. Indar Fatua a na naší webové stránce jsme vytvořili e, část, sekci, která je v několika jazycích. Je to tedy v několika verzích a i zde byla zveřejněna výzva e, francouzské mladé muslimky, která řekla ne mým jménem. E, my jsme přijali stejný název pro naši hlavní stránku, protože my si myslíme, že tyto teroristické útoky nemají absolutně nic dočinění s naším duchovnem. Jsou to teroristické akty a musíme k ním přistupovat k jako takovým. Na druhé straně islámský stát používá videa a také obchoduje s drogami. A zdá se, že to není eh, důležité v porovnání s těmi zločiny, ke kterými, eh, kterých se islámský stát dopouští a mm, tyto eh, masakry, kterých se dopouští islámský stát. Jsou to videa, která se zveřejňují, kde se vysvětluje, jak funguje obchod s drogami. To v porovnání s atentáty a se zločiny, kterých se dopouštějí, tak to je opravdu téměř bez, bezvýznamné. E, také e, jste mi položili dotaz ohledně pozice egyptské vlády, pokud je o pomoc, e, kterou může poskytnout mladým lidem. Eh, bylo učiněno několik kroků v Egyptě, například eh, počet mladých poslanců je dosti vysoký a to je také novinka eh, v historii egyptského parlamentu. Prezident Sisi se rozhodl, že rok 2016 bude rokem mladých. A cílem je pomoci mladým, aby mohli uskutečnit své sny a touhy. A, a, a všichni a, e, političtí činitelé e, v Egyptě mají vždy nějakého zástupce, který je právě z té mladé generace. E, chtěl bych vám poděkovat za vaše slova ohledně našeho prezidenta a musím říci, že tento úřad se snaží uskutečnit důležité kroky. A zpátky k té filozofické myšlenky. Všemocný Bůh vysílá vyslance, aby šířil Boží slovo. A jestliže všichni jednotlivci zrealizují Boží slovo, tak potom Bůh bude eh, doprovázet tuto osobu a nikdy ji neopustí. jak jste velmi trefně vyjádřil, jestliže jsme schopni prožít Boží slovo, tak víme, že Bůh je všechno jenom ne subverze. E, to je v Koránu. E, v Koránu se volá po oznámení podvratnosti. A je to všechno i z Biblii a v Novém zákoně. Ve všech eh, náboženství knihy Islám neobsahuje žádnou výzvu k podvratné činnosti. Naopak, k lásce, k budování. Ale jak jsem řekl a opakuji, Nemůžeme zneužívat Boží slovo za teroristickými účely. Chceme, aby byl vždy respekt k lidské bytosti. A jestliže Boží slovo je šířeno všemi náboženství nás vede k tomuto vývodu, tak s tím můžeme jen souhlasit. nevím, úplně jsem nepochopil, eh, na co jste se mě ptali v souvislosti s tou obecnou situací v Egyptě. Děkuji tomu eh, poslanci, eh, který řekl, že chápe obtížnou situaci, ve které se Egypt nachází. Ano, je pravda, ať už muslimové, či všichni ostatní, celý svět trpí a utrp, utrpení, utrpení lidí nezná hranic. A nejdůležitější je vyjádřit solidaritu a spolupráci v boji proti terorismu. Eh, prezident Sisi bude pracovat v tomto směru, vyjádřil svoje odhodlání, chce upevnit právní stát a jasně oddělení mocí. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Your Excellency. Děkuji mnohokrát, vaše excelence. Děkuji velkému muftýmu, Šalkýmu Ibrahimu a e, Karimovi Alámovi. Pan předseda Brok byl nedávno také v Egyptě v Káhyře, setkal se s evropský, ze zástupci evropských úřadů. E, já vám tedy děkuji za opětování této návštěvy Eh, právě v takovýto tragický den pro Brusel, Belgii i evropské instituce. A opravdu ještě jednou eh, vážím si toho, že jste silně zavrhl eh, ve svém projevu tyto teroristické útoky. Děkuji. Uh, Za dvě minuty budeme pokračovat s panem ministrem zahraničních věcí Palestiny. Dear colleagues, we shall continue with our session. Uh, we continue with the Vážení kolegové, měli bychom pokračovat v našem jednání. Máme tady bod číslo 12, což je výměna názorů s palestinským ministrem zahraničních věcí Riádem al-Malkým, a který nás podtil svojí návštěvou. Pan Al-Malki je dlouhodobý ministr Palestíny. Vy přijíždíte do Bruselu dnes, tedy bohužel v tento velmi tragický den pro Brusel, kdy zde došlo k těmto hrozným událostem na letišti Zaventem a také na metru Malbek poblíž Evropského parlamentu a my tyto činy jednoznačně odsuzujeme my bychom si tady rádi vyslechli vaše názory nebo respektive informace o tom, jaká je aktuální situace v blízkovýchodním mírovém procesu, eh, jak to vypadá, pokud je o nedávnou francouzskou iniciativu a po znovu nastartování mírového procesu na Blízkém východě. Rovněž by bylo dobré podívat se na to, jak Eh, vypadají mezipalestinská jednání a také jednání mezi Blízkým východem, Severní Afrikou, krize syrských, se syrskými uprchlíky a tak dále. Rádi bychom si tedy vyslechli vaše názory a vaši analýzu. Máte slovo. Thank you very much, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Než začnu, rád eh, bych řekl, že i my zavrhujeme eh, teroristické útoky, ke kterým došlo v Bruselu. Terorismus neuznává hranice, náboženství, etnika, ani hranice. A my bychom se tedy měli spojit a bojovat proti mezinárodnímu terorismu společně. Tak, abychom jej naprosto eliminovali. Také bych vám rád vyjádřil svou soustrast. Chtěl bych vyjádřit soustrast všem rodinám a blízkým obětí tady v Bruselu. Jsem rád, že jsem zde, že mohu hovořit s vámi, s takto důležitým výborem Evropského parlamentu. Já přináším poselství míru. Já si myslím, že musíme už ukončit nejdelší eh, dobu okupace v moderních dějinách. Vy si všichni jste vědomi situace v Palestině a každodenního utrpení eh, lidí, kteří tam žijí. Stávající nastávající situaci prostě nesmíme zapomínat i v širším kontextu situace na Středním východě. Dokud tento konflikt nebude vyřešen, extremisté se budou stále snažit rekrutovat eh, nějaké zastánce i v tomto regionu. Potřebujeme opravdový mír, který bude vycházet z mezinárodního práva, který bude založen na spravedlnosti. Od eh, podpisu dohody z Osla se neunavně snažíme dosáhnout řešení dvou států. Eh, vyjednáváme s izraelskou vládou. Bohužel, to zatím nevedlo k, žádné, k ničemu jinému, než k ustanovování dalších eh, eh, osad. Dámy a pánové, přes všechny potíže, se kterými se potýkáme, eh, palestinský lid projevil ochotu nejenom a vůli nejenom přežít, ale budovat si i naději na lepší budoucnost. Dostáváte jistě zprávy z médií, které hovoří o tom ničení a beznaději, ale já bych rád hovořil i o palestincích, kteří dokázali pro, dokázat celému světu moc, vůle a naděje. Například máme nejlepší učitelku na světě, eh, která dostala tuto cenu za všechny své snahy, aby pomohla budoucím generacím. Dalším velmi dobrým příkladem excelence je Bara Sharari, kterému je pouze 8 let. Žije v Adleheule, což je e, uprchlický tábor v Libanonu. A ten prokázal novou teorii v matematice, e, která se pojí s e, multiplikačními teoriemi a dokáže to vyřešit bez kalkulačky. Ta teorie, kterou vymyslel, byla testována třema, třemi matematiky se Německa, Francie a Anglie a byla správná. Možná je to nejmladší matematik na celém světě a v tom seznamu bych mohl pokračovat. Představte si, že lidé, tyto lidé, lidé dokázali všechno tohle ve stavu okupace. Čeho by byli schopni asi dosáhnout, kdyby žili v míru, který si zaslouží? Zatímco Izrael pokračuje s porušováním řešení dvou států. Musíme hledat praktická řešení a EU se jasně vyslovila, co se týče budování nových osad ze strany Izraela. Ale to nestačí. Izrael je zcela imunní vůči takovýmto slovům. Ta slova, z nich se musí stát skutky. Tak, aby si Izrael opravdu uvědomil, že nebude mít žádný, žádné výhody z okupace. Jasné skutky, to je prostě důležité. Máme dva právní a praktické kroky, které potřebujeme, ale některé strany eh, třeba jsou proti eh, etiketám různých produktů, které jasně ukazují, odkud tyto produkty pochází a podobně. My vám tedy říkáme, prosím vás, eh, nenechejte se ovlivnit izraelským diskursem, nám tady nejde o nějaký bojkot. Nám jde pouze o bojkot eh, osad a produktů, které pochází z těchto osad. Nejde nám o bojkot samotného Izraele, vůbec ne. Ta okupace má prostě dopad na palestinský život. Osady nám berou zdroj příjmu, a stále vzdálenější je díky nim i dvoustátní řešení. Je velmi důležité, aby tato eh, část země, která je 61% Palestiny, se vyvíjela. Bohužel v tuto chvíli to vůbec díky izraelským osadám není možné, dokonce se tam ničí eh, různé projekty, které byly financovány z fondů EU. Jsou ničeny školy, které byly eh, budovány z eh, mezinárodních humanitárních peněz a s humanitární pomocí. Dámy a pánové, palestinský stát už si přeje se konečně vymanit z, ze svého zajetí, přeje si přidat se do společenství národů jako rovnocený partner. Vraťme se na hranice z roku 67. Máte nástroje, prostředky a vůli k tomu, abychom toho dosáhli. My vás vyzýváme, abyste nás podpořili v naší snaze využívat mezinárodní právo a mírové prostředky pro to, aby jsme znovu nabili svých práv, abychom dosáhli hmatatelných kroků, které povedou k jasnému mírovému dvoustátnímu řešení. Máme nechat jednu zemi v zajetí země druhé, okupační mocnosti, Odpověď by jednoznačně měla být nikoli. Svět nesmí nadále jenom přihlížet tomu, jak okupační eh, eh, moc takhle působí eh, ničení a utrpení. Je zodpovědností mezinárodního společenství poskytovat ochranu okupovaným lidem, kteří už vytrpěli hodně. My sledujeme utrpení našich lidí a porušování mezinárodního práva ze strany Izraele. A nechceme už k tomu jenom přihlížet. My tedy vyhledáváme multilateralismus, abychom dosáhli dvoustátního řešení a vyřešení této situace. Úzce spolupracujeme s našimi francouzskými přáteli na vývoji Eh, mezinárodní konference pro mír. Tato konference by měla nastavit parametry pro budoucí vyjednávání. Tyto parametry musí nastavit jasný časový harmonogram a musí mít za cíl, aby obě strany se snažily ukončit okupaci a dosáhnout řešení dvou států. Nám jde o zapojení mezinárodního společenství protože nemůžeme spolehat na dobrou vůli izraelské vlády, zejména té stávající, která vůbec neprojevila ochotu ukončit okupaci. Mezinárodní konference se ukázaly být efektivní. E, například podívejme se na situaci Iránu, e, kde došlo k pozitivnímu pokroku. Myšlenka mezinárodní konference tedy vlastně se pojí s myšlenkou ustanovit nějakou mezinárodní pracovní skupinu. E, tento návrh byl předložen 18. ledna 2016. My si myslíme, že to všechno je důležité a jasně to ukazuje, jak vážně bere mezinárodní společenství snahy ukončit okupaci. Dámy a pánové, teď, když se tady scházíme, Moji lidé opravdu bojují za svoji vlastní existenci. Za poslední dva roky došlo k eskalaci násilí ze strany osadníků s podporou izraelské vla- eh, armády. Osadníci jsou zcela indoktrinováni, mají podporu armády a vlády a eh, podporují, tedy pokračují v neustálém zastrašování našeho obyvatelstva. Lidé už se necítí bezpečně ani doma. My jsme se dostali do situace, kdy mezinárodní ochrana je nezbytná. Nemůžeme dovolit, aby stávající situace pokračovala, protože to by jenom eskalovalo v absolutní chaos, který už nikdo nebude moci mít pod kontrolou. Eh, pamatujeme si třeba upálení rodiny Wapši, kdy, byli, eh, kdy na ně bylo zaútočeno doma. Ti útočníci a jejich eh, podpůrci se cítí tak imunní, že před třemi dny se pokusili upálit e, svědka e, tohoto zločinu tím, že zapálili jeho dům, zatímco on tam spal vevnitř se svojí rodinou. Dámy a pánové, v Palestině jsme obdrželi, jsme tedy přivítali misi z vašeho parlamentu. My jsme vám tam jasně ukázali situaci na různých úrovních. Potíže, se kterými se potýkáme na každodenní úrovni, ty problémy jsou tak velké, že není možné už je vůbec eh, pochopit, aniž ehm, je nezažijete na vlastní kůži, aniž nevidíte na vlastní oči, k čemu tam dochází. Takže já vás opravdu všechny zvu. Přijeďte do Palestiny, podívat se na pravdu, podívat se na násilí, se kterým žijeme. Staňte se svědky tak, abyste potom mohli podniknout jasné kroky proti tomu. Vážení přátelé, na závěr zopakuji to, čím jsem začal. Zavrhuji teroristické útoky a vyjadřuji soustrast všem obětem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, opět přivítali jsme vás opravdu ve výjimečné situaci. Určitě během normálního, během normální situace, normálního zasedání by zde bylo mnohem více kolegů, ale já teď dám prostor aspoň těm, kteří jsou zde, aby vám položili otázky. Děkuji, děkuji, pane ministře. Samozřejmě vážíme si vašeho odsouzení těchto hrozných útoků. Zdá se, že to je nová norma, něco, k čemu dochází nejenom v Evropě, ale i jinde a my to jednoznačně odmítáme, odsuzujeme a vaše slova jsou pro nás důležitá. Také je dobře, že hovoříme o míru pro vaši zemi. Mír je důležitý, protože tím současně se odmítá ta, to, jak jsou oslovováni a nabíráni teroristé v mnoha částech světa. Jde nám o spravedlnost, o seberespekt. Ne jenom pro ostatní lidi, i pro nás. Aby byly dodrženy příslušné závazky. Chci se zeptat, co nám můžete říci k té konferenci, která se připravuje v Paříži? A tady nejde jenom o Paříž, ale i o Evropu jako takovou a Nevím, zda takto my potřebujeme nejenom, aby tam byla francouzská vláda, ale aby tam byla celá Evropa. Aby byla ukončena tato okupace Palestiny. Čili můžete nám, prosím, říci, jaká jsou vaše očekávání od Evropy? A můžete nám také říci, zda jednota lidí v Palestině mm, s ohledem na tu stávající situaci v pásmu Gazy. A rovněž se chci zeptat, eh, co dělá vaše vláda proto, aby bojovala s tím, co alespoň já tak vnímám, a to sice, že celá řada mladých palestinců vyjadřuje určitou beznaděj, pokud jde o stát Palestinu a pokud jde o možnost využít pravidla palestinského státu, což by pochopitelně úplně narušovalo to dvoustátové řešení. Já to sice chápu, je to pochopitelné, ale zároveň to je něco, co by výrazně komplikovalo situaci v Izraeli a také, abychom se konečně dočkali ukončení této okupace a naplnění mezinárodních, záva, mezinárodních závazků. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Jurek. PKR. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, Tady eh, tato válka trvá prakticky 70 let a myslím si, že všem nám je velmi líto, jaké důsledky tato situace s Izraelem přináší, ale musíme řešit příčiny tohoto konfliktu a chtěl bych se připojit k tomu, co řekla paní Gomeš, aby si eh, mohl občan vybrat svoji vlastní vládu, ale i ostatní e, země můžou posoudit důsledek voleb na svoji vlastní zem. A chtěl bych se zeptat, zdali máte kontrolu nad e, Palestinou a zdali Hamas uznává palestinskou vládu a jaká je vůbec aktuální situace s Hamásem. A další otázka, jakým eh, způsobem byste mohl definovat stanovisko Palestiny vůči Izraelu? A jak vnímáte stanovisko jiných eh, zemí, které to, to z Izrael ještě neuznali? Jurek, now I give the floor to Madame Sakora. Děkuji a dávám slovo paní Sara Koraf. Děkuji vám. Eh, v roce 93 eh, eh, palestinská autorita uznala Eh, hranice z roku 87 a v roce, 1996 byla konference v Gaze, kde se zúčastnil eh, Clinton a tam z usnesení se odstranil veškerý odkaz na zničení Izraele. Izrael eh, zatím odmítá uznání palestinského státu ani hranic a já minulý měsíc v tomto sále jsem se zeptal izraelského ministra zahraničí Eh, jaké jsou izraelské hranice. A on na to neodpověděl. Takže Izrael nadále okupuje území na východ od Jordánu. Eh, porušuje mezinárodní právo a to rozsudky eh, Mezinárodního tribunálu. A potom tady ještě máme eh, ten nesouhlas s tím dvojstátem. a bylo řečeno, že tam ty osady byly eh, nelegální. My musíme tedy zareagovat na tuto nebezpečnou politiku a musíme přistoupit k opatření, jako když budeme označovat výrobky z eh, nezákonných eh, izraelských osad. Paní Mogherini řekla, že v žádném případě nepodporuje bojkot izraelských výrobků a řekla, že odpovědnost uplatnění těchto opatření je věc eh, každého z členských států zvlášť. Takže ty dohody, které jsou podepsány, jaký smysl to má, protože ty jsou jediné závazné a jaký vliv mají rozhodnutí Evropské unie, protože nejsou závazné pro členské státy. Ani uh, se potom neuplatní v případě Izraele. A poslední dotaz, co chcete konkrétně od Evropské unie, aby eh, to přineslo výsledky, aby to nebyly pouze pokrytecké myšlenky. Buchner, eh, Děkuji vám, eh, pane ministře, že jste se rozhodl přes eh, tuto situaci k nám přijet. Děkuji vám také za vaše přátelské pozvání návštěvy. Loni jsme byli u vás a mohli jsme se těšit z vaší pohostinnosti. Já mám pro vás dva dotazy. Za prvé, e, zprávy e, médií říkají, že bude e, brzo setkání mezi Hamasem a Futachem v Doze. Můžete nám k tomu něco říci? Především vidíte tady nějakou šanci, že by došlo k nějakému procesu vzájemného pochopení a což by eh, samozřejmě bylo velmi důležité pro celý region. A druhý dotaz. Evropská unie eh, právě podepsala smlouvu s Izraelem dohodu o vzdušném prostoru a udělala tu chybu, že do toho nezapojila Palestinu, tak jak bychom si to bývali přáli. Můžete se k tomu také vyjádřit? Můžete nám e, poskytnout rady, jak bychom měli v tomto případě dále postupovat? Thank you very much, Mr. Chairman. Dear... Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, jsem velmi rád, že jste k nám opět zavítal. Já jsem právě přijel z Jeruzaléma a Ramalahu, kde jsem byl na návštěvě minulý týden. Mám několik otázek. Vy jste zmínil tu francouzskou iniciativu, několik kolegů už se ptalo vaše jakési vyhodnocení a očekávání, pokud jde o ty nadcházející kroky. Mám k tomu dvě věci. Za prvé, eh, co vláda národní jednoty v Ramaláhu pro všechny Palestince, která by zároveň převzala kontrolu a vládu nad pásmem Gazy. A za druhé, můžete nám říct něco o návštěvě Hamasu v Káhyře a o jednání s egyptskou vládou? Děkuji. Děkuji panu Bostináru, pan Lic. Ganz Dank für eh, Děkuji vám eh, srdečně, že jste přišel mezi nás. Eh, já začnu tedy ještě jednou. Děkuji vám srdečně za to, že jste přišel mezi nás. Ukazuje se, že čím jak je, nák, jak, jak je nákladný mír a svoboda. E, souvisí to s veškerými atentáty a vrhá to světlo na to, co všechno vy zažíváte ve vašem regionu. Řešení e, dva státy a to, co právě e, řekl kolega, že je Eh, potřeba eh, podpořit eh, vládu národní jednoty, také pro všechny palestince. Máme informace, že dojde k vývoji v té mm, vnitropolitické situaci a chtěl bych vás tedy požádat o vyjádření. Velic, kolega Kouzo. Slovo má pan kolega Kouzo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl eh, přivítat pana ministra Riada Almalkyho a chtěl bych eh, říci, jak pozitivně nahlížíme na palestinskou otázku u nás ve Španělsku. My máme velké starosti ohledně únosu či uvěznění a mladých nezletilých palestinců ze strany Izraele. Zde byl eh, přítomen ehm, předseda výboru zahraničních věcí Izraele. On to ospravedlnil, ale nedal nám konkrétní údaje o těch dětech, eh, které jsou ve vězení a často se jedná o administrativní Eh, řízení bez žádné právní mezinárodní zároky, eh, Když eh, víme, že je všechno pozastaveno, že není možnost nezávislého palestinského státu s um, proveditelnými hranicemi, tak jaké strategii máte, abyste rozbili tuto blokádu a koho byste obvinili za to, že nedělá nic pro řešení této situace, která je zásadní pro celý region? Thank you. The last uh, speaker is... Děkuji a poslední paní Mario Mary. Monsieur eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych eh, chtěla poděkovat palestinskému ministru zahraničních věcí, že přišel mezi nás. Eh, když eh, jsem měla na starosti francouzskou diplomaci před pěti lety, tak jsem si uvědomila, co se děje eh, v Ramala a v jiných oblastech. A co mě tenkrát překvapilo během mých schůzek s politickými činiteli, ale také s občany, tak právě tady tato tady tento rozdíl eh, mezi těmi občany, kteří snili o míru a mezi eh, smířením a kteří snili o tom, co, se, co bylo eh, v minulosti, když palestinci slavili židovské svátky s židy a naopak zase izraelští občané chodili do Gazy a slavili tam mm, zase jejich muslimské svátky. Možná tam nebyla taková, možná mm, ne taková naděje, ale spíše nostalgie. A druhá věc, e, ty obavy související s vnitřní politikou e, v těchto státech, tak e, představovaly brzdu pro možná řešení. Já už jsem předtím hovořila o schopnosti jednoty palestinců pro eh, přípravu jednání. A chtěla bych vědět, jestli eh, političtí činitelé všech skupin, jestli je mezi nimi opravdová politická vůle nalézt řešení. A druhý dotaz. Jsem si vědoma, že nemůžete vyčerpávajícím způsobem odpovědět, ale jaké, jaký máte manevrovací prostor pro vyjednávání? A třetí věc. To je něco, o čem hovoříme málo. Chtěla bych vědět, jakou úlohu sehrává nebo e, jaké stanovisko mají palestinci, kteří se nenacházejí v Palestině, ale na e, území pohraničním sousedícím, jakou úlohu oni sehrávají a jaký mají názor, jestli e, mají klíčovou úlohu ve vládách třeba Libanon, Jordánsko a v případě, že by existovala jednotná pozice, tak jaký mají názor ohledně vyjednávání, jaké mají naděje, potřeby a jaký manévrovací eh, prostor tedy by byl. Minister, Pane ministře, máte slovo. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Gomez. Já jsem nikdy neslyšel, opravte mě prosím, jestli se mýlím, ale neslyšel jsem, že by Izrael kdy řekl, že chce, aby Evropa sehrála nějakou roli v mírovém procesu. Izrael nikdy otevřeně a jasně neřekl, že vítá jakoukoliv roli, jakoukoliv roli Evropy v mírovém procesu Palestiny a Izraele. Izrael vždycky říká, tohle nedělejte, nebo přijdete o šanci hrát svou roli. Ale k té roli vás nijak pozitivně nevyzývá. Izrael vždy vetuje roli Evropy ve vyjednávání s eh, eh, Palestinou. Dokažte mi, že nemám pravdu. My jsme ti, kteří evropskou roli vždy vítali, protože my věříme ve význam Evropy který může se hrát v mírovém procesu. My jsme říkali, že nechceme, aby Evropa byla pouze plátcem, chceme, aby byla i důležitým hráčem, tedy jak payer, tak player. My vždycky jsme si přáli, aby Evropa se zapojila do mírových vyjednování, protože my jsme sousedé Evropy. A cokoliv se stane Izraelem a Palestinou bude mít dopad na Evropu, ať přímý či nepřímý. My tedy přijímáme, vítáme a podporujeme roli Evropy, kterou musí sehrát. My jsme opravdu vždy podporovali tuto roli. Izrael naopak zase vždycky se snažil zabránit tomu, aby Evropa sehrála důležitou roli v těchto eh, vyjednáváních. My tady třeba bereme francouzskou iniciativu jako příklad. Bez jakéhokoliv zaváhání jsme na jejich iniciativu řekli ano. A to ze dvou důvodů. Za prvé, tato francouzská iniciativa přichází dva roky po selhání Johna Kerryho, kterému se nepodařilo dosáhnout rozřešení problémů vlastně od března 2013 se nic nestalo. Nebyla předložena žádná iniciativa, která měla za účel dosáhnout míru mezi Izraelem a Palestinou. A teď druhý důvod. Francie měla odvahu předstoupit a říct si, jako Francie už se nadále nemůžeme dívat na zhoršování této situace, která na nás, jako na Evropu, na Francii a na svět má dopad. Já si myslím, že to je opravdu odvážné. A proto jsme kývli na tu francouzskou iniciativu. Ačkoliv nebyla úplně eh, formulována eh, ideálně, řekli jsme ano. Podporovali jsme ji, dokonce jsme za ně začali lobovat. Náš eh, pan prezident jel do Japonska, Jižní Koreji a další dalších zemí a tam jsme podporovali tuhle iniciativu. Dokonce potom eh, třeba se k tomu řada zemí připojila, včetně jako poslední i Indonésie. Protože podívejte, to je jediná iniciativa, kterou máme na, stroj, na stole. Pokud tahle iniciativa selže, co se stane? Kam směřujeme? Žijeme v nebezpečném světě a proto je důležité podpořit francouzskou iniciativu a pracovat s Francií, abychom dosáhli toho, že se materializuje. Izraelci zatím vůbec nereagují, jenom si stále kladou nějaké podmínky a my pořád jenom čekáme. My pracujeme i s Američany, hovoříme s nimi. V Amánu jsme se setkali s Johnem Kerrym, a on také čeká na to, jak to bude teď s tou francouzskou iniciativou, takže opravdu pro nás je to důležité. Potřebujeme Evropu, potřebujeme její zapojení, pro nás je to opravdu důležité. Já si myslím, že to je důležité v jakékoliv iniciativě, ke které může dojít. Tak kde je teď eh, ta francouzská iniciativa? Setkali jsme se s francouzským eh, ministerstvem zahraničí eh, v rámci arabského kvartetu v Káhyře před dvěma týdny, 9. tohoto měsíce. Takže měli tam ministři Egypta, Maroka, Palestiny, a vlastně vysvětlili nám tedy, samozřejmě byl tam tedy i francouzský ministr, zahraničních věcí a vysvětlovali eh, jsme, vysvětlovali jsme tam navzájem tu francouzskou iniciativu. Před několika dny jsem eh, přijal v Ramaláhu eh, speciálního vyslance francouzské vlády. Setkali jsme se tam s ním i s Mohamedem Abbasem. On potom pokračoval do New Yorku, Washingtonu a dalších měst. My teď vlastně čekáme na feedback z francouzské strany ohledně toho, co on si zase vyslechl eh, od svých protěžků ve Washingtonu a tak dále, eh, tak abychom zjistili, co opravdu nás teď čeká. My se tedy prezentujeme jako podpůrce francouzské iniciativy, a to jako naše vláda, jako naše ministerstvo, jako naše strana. Opravdu tyto myšlenky podporujeme. je jasné, že ta francouzská iniciativa by měla odrážet důležité prvky, za které musíme bojovat. Za prvé, jak zachovat, udržet e, řešení dvou států, protože to je teď ohroženo. I britský e, premiér Cameron řekl, že cesta k dvoustátnímu řešení se začíná propadat. Další výzva, kterou máme. Zeptejte se Netanyahu, Netanyahua, zda otevřeně podporuje řešení dvou států. On to nepodporuje. Naopak, všechny jeho činy, všechny jeho politiky, jeho rozhodnutí a e, implementace na místě podrývají dvoustátní řešení. A nejenom to. Pokud se podíváte na to, co říkají jeho ministři v koaliční vládě, všichni z nich veřejně se vyjadřují proti řešení dvou států. Píší články do New York Times a jinam, kde um, argumentují proti dvěma státům. Takže s kým budeme tedy hovořit v Izraeli o řešení dvou států? Pokud izraelská vláda je demokratický zástupce izraelské vůle, tak máme vůbec nějaký protějšek v Izraeli, kdo by s námi hovořil o dvou státech? Když izraelská vláda se vyjadřuje jenom proti, když podrývá toto možnost tohoto řešení, to je obrovský problém. Takže pro nás francouzská iniciativa je možnost udržet možnost eh, dvoustátního řešení, udržet ji při životě. To není věc, která by měla zajímat jenom mě, to by mělo zajímat i vás, protože tahle možnost vyřešení dvou států, to je jediná možnost, jak, toho, jak to vlastně, eh, jak dosáhnout nějakého řešení. Nic jiného možného není, pokud přijdeme o tohleto řešení, tak co nám zbyde? Je nezbytně nutné pro nás pracovat na tom, aby tato možnost byla i nadále na stole, protože pokud tohleto podkopáme, tak co tam zbyde? Stát dvou národů, to určitě Izrael také nechce. To by vlastně byl jenom stát s apartheidem. Ani my palestinci, nechceme stát dvou národů. My se chceme vrátit do roku 67, chceme žít v míru a bezpečnosti ve dvou státech. Takhle prostě vnímáme to řešení. Pomozte nám, prosím, abychom eh, uchovali eh, tuto možnost eh, nalézt toto řešení. A druhá možnost je tedy pouze jenom jeden stát dvou národů, a tam jsou dvě možnosti zase. Demokratická a nedemokratická. To znamená demokratická, kdy všichni do jednoho, všichni občané jsou si rovni před zákonem. A demograficky za dva, za tři roky my budeme mít většinu. V demokratickém dvounárodnostním státu my bychom měli většinu. Druhá možnost je nedemokratická, je to apartheid, kde Izrael bude tvrdit, že my jsme takový občané druhé třídy. To je ale režim, který vy nemůžete akceptovat, musíte proti němu bojovat, tak proč se vůbec dostávat do takovéto nové bitvy? Zůstaňme u té dnešní bitvy, to znamená řešení dvou států. Pro nás to je zásadně důležité. To je důležité nejenom pro nás, ale i pro vás, i pro Izraelce. Druhá věc, proč podporujeme francouzskou iniciativu, protože vůbec hovoří o vyjednávání jako o možnosti vyřešení konfliktu. Stanovuje ehm, nastavení časového harmonogramu pro konečné vyřešení problému, který trvá už 40 let. A má tam jasné, jasný kontext hranice z roku 67. Jaký je cíl, aby palestinský stát žil mírově vedle izraelského státu? To jsou velmi důležité parametry. Celý svět se na tom shodne. Francouzská iniciativa tedy se snaží takto eh, materializovat tyto parametry a mm, předložit je nám všem. Bychom tedy opravdu měli pracovat na tom, aby tato francouzská iniciativa zůstala na stole. Měli bychom udělat všechno pro to, aby francouzská iniciativa neselhala. Protože pokud selže, selžeme my všichni a alternativy jsou jenom horší. Podívejte se, kdo čeká. ISIL a ISIS a je řada Izraelců, kteří nepřímo e, spolupracují s ISIL, aby e, zajistili to, že francouzská iniciativa selže. To je obrovsky nebezpečné. Podívejte se na, ty, na to, jak je to navzájem propojeno. O palestinských mladých lidech, kteří ze zoufalství a z beznaděje si berou z vlastní život, vydají se na izraelský vojenský checkpoint. Podle statistik do posud, než tedy začala tato iniciativa útoků vojáků s eh, noži, více než 200 palestinců bylo zabito. 80% z nich jsou mladí lidé mezi 12 a 21 lety. 80 Většina těchto útoků, k většině z nich tedy došlo na, ezri, na izraelských eh, vojenských checkpointech. Ale to nebylo na území Izraele, to bylo na území Palestiny. Tak se ptám, proč jsou vůbec tam izraelští vojáci, vojáci? Co tam dělají? Proč mají takovéto vojenské checkpointy uprostřed palestinského území? Co tam mají vůbec, co na práci? A proč nějaký civilista, izraelský civilista, kterému se říká osadník, si prostě takhle prochází po eh, západním břehu. Ano, máme 12-leté děti, které tohle, když vidí, tak ze zoufalství, úplné beznaděje, ze zklamání, z nedostatku jakékoliv iniciativy, že by došlo k ukončení okupace, takovýto 12-letý kluk prostě ví, že když půjde a sám jen tak bez podpory zaútočí na takovýhle checkpoint, tak prostě v podstatě páchá sebevraždu. On se zabíjí předtím, než se pokusí zabít kohokoliv jiného. Jaké jiné možnosti má na přežití? Žádné. To je dítě 12 leté. A přece to dělá. Můžete si položit tuhle tu otázku, proč by nějaké 12-leté dítě něco takového udělalo. Ještě vůbec neví nic o životě. A přece takhle už dojde k závěru, že život nemá za takových okolností žádnou hodnotu. To je přece strašné. Já takovéto chování samozřejmě vůbec nepodporuji. Jenom se snažím pochopit, co se tady děje. I Izraelci se to snaží pochopit. A ono jich je hodně, univerzitní profesoři a další, kteří se tím zabývají. Ale prostě taková je realita. Já si myslím, že ten základní problém je okupace. Pokud přestaneme s okupací, pokud přesvědčíme Izrael, aby přestal s okupací, můžeme všichni žít mnohem lépe. a můžeme přežít tu situaci, můžeme dokonce prosperovat jako sousedé, jako přátelé. Vy jste se mě ptali, jaká je má definice situace. Podívejte, my jsme uznali izraelský stát v roce 93, ještě před Oslem. A od té doby pracujeme s izraelským státem na bezpečnostní úrovni. Spolupráce na maximu, až do dnes. Podepsali jsme více než 20 dohod. Naplnili jsme své závazky, které vyplývají z těchto dohod. Co chceme od izraelského státu? Nic. Pouze, aby se stáhl z území jako je západní, Jordán, západní břeh Jordánu, Gázy a východního Jeruzaléma. A potom podepíšeme mírovou dohodu. My nemáme problém spolupracovat s Izraelem a žít navzájem vedle sebe my i nadále budeme uznávat izraelský stát, ale izraelský stát musí uznat palestinský stát, musí uznat právo palestinců na sebeurčení, protože jinak tahle rovnice eh, nefunguje. Nemůžeme nadále uznávat izraelský stát, pokud on neuzná nás. Nemůžeme nadále dostávat všem dohodám, které jsme podepsali s Izraelem, zatímco Izrael je porušuje. Proto hovoříme s Federikou Mogherini a dalšími a žádáme jenom o to, aby Izraelci respektovali své části dohod, které jsme podepsali od Osla. Pokud nejsou ochotni teď vyjednávat. Dobrá, dejme to na stranu, ale pobavme se o implementaci dohod, které už podepsány byly. A potřebujeme ještě nějakou třetí stranu. Vás, potřebujeme vás, abyste se stali eh, pozorovateli eh, této implementace, aby někdo nezávislý sledoval, zda tyto dohody jsou naplňovány a ze jaké strany. My jsme, my jsme ti, kteří podporují mírovou iniciativu, pokud se Izrael stáhne z těch okupovaných území, které byly okupované v roce 67, syrské golanské výšiny eh, a také části Lebanonu. Potom všechny tyto země Eh, znovu ustaví eh, diplomatické vztahy s izraelským státem a budeme s nimi spolupracovat. My jsme ti, kteří podporují mírové iniciativy. Proto my opravdu se zavazujeme tomu, že chceme dosáhnout normalizaci vztahů s Izraelem, uznáváme Izrael a my doufáme, že Izrael to bude respektovat zpět. Máme problém se situací eh, v Gaze. Já jsem eh, vlastně člen eh, vlády Národní schody, navštívil jsem Gazu jako část delegace mm, ministerské. Ano, my tam máme úřady, my tam působíme, ale také máme problémy s Hamasem, musím to uznat. Tyhle problémy ještě nebyly vyřešeny, musím to uznat. Tam jsou prostě nejrůznější faktory, většinou vnější faktory. Já věřím, že pokud necháme tyhle ty eh, problémy pouze na Hamas, tak to nemůžeme tyhle problémy vyřešit, pokud eh, do toho vstoupí tedy mezinárodní prvky, které zabrání Hamasu v tom, aby vnímal věci jenom z palestinské perspektivy, tak pak máme problém. O to tady jde. Takže my prosíme vlády, aby e, se jak si, aby nezasahovali do vnitřních e, palestinských věcí. My si brzy to dokážeme už vyřešit a budeme schopni ustanovit vládu národní jednoty. Teď e, probíhají nejrůznější rozhovory v Doha Teď dokonce hovoříme o třetím kole vyjednávání. No a my uvidíme, jestli bude možné překonat rozdíly a dohodnout se na vládě národní jednoty. Můj eh, prezident Mahmud Abbas se k tomu vyjádřil jasně. Řekl, nežádáme o žádné podmínky, ale musíme se dohodnout na eh, vládě národní jednoty a oni také musí odsouhlasit, že se dohodneme na jasném datumu parlamentních voleb, protože my musíme obnovit legitimitu našich politických vůdců ve volbách. My v tom věříme. A můj prezident trvá na tom hned od začátku, že se musíme vrátit k volbám. On se demokracie ani voleb nebojí. A to je nezvyklé pro středně východního politického vůdce. On už sám ohlásil, že v těchto volbách nebude kandidovat a že umožní novým tvářím, aby se, aby se střetli tedy v předvolebním boji. Tohle to jsou všechno velmi důležité věci. Víme, co, co k čemu došlo za posledních deset let od té doby, kdy se dostal k moci v Izraeli eh, Netanyahu. Ten se pouze snaží strapňovat eh, Mahmuda Abase před svými vlastními lidmi, když hovoří o ukončení násilí. Izraelci se je snaží jenom eh, eh, podrývat, podkopávat a říká, že takovéhle vlastně žádání o vyjednávání je bezcené, že nemá žádné výsledky. Takže oni v podstatě svým způsobem pomáhají extremismům, extremistům, včetně Hamasu aby volali po eh, vojenské konfrontaci. Yeah. No. Do I have uh, five minutes to conclude? Two? Okay. Okay. When we talk about settlements, když hovoříme o osadách, osady to jsou jakési podniky sami o sobě politika osad to není jenom konfiskace půdy, to neznamená jenom budování osad a obydlí a jednotek pro osadníky. Politika osad to je kolektivní podnik, kdy oni konfiskují půdu původním obyvatelům, ty vyhodí, a místo toho tam přivedou osadníky. Toto samo o sobě představuje úplné porušení ženevské konvence mezinárodního práva. A ohledně tohoto na Radě bezpečnosti i jinde už byla celá řada rezolucí. Je to skutečně podnik, podnikání. Někdo to realizuje, někdo to chrání, někdo schvaluje legislativu, někdo tomu všemu poskytuje ochranu. Tohle všechno je součástí eh, podniku. Pokud bychom to vzali podle mezinárodního práva, tak osady jsou nelegální. Produkty osad jsou nelegální. Všechno je to prostě nelegální. A my tady mluvíme o označování produktů osa, osad. Tak, abychom to jaksi nějak prodali evropským spotřebitelům. Tak to je. A tohle je opravdu důležité, abychom si to uvědomili, aby si lidé uvědomili, co kupují a co skutečně konzumují, když se jedná o tyto produkty, protože tam dochází skutečně k porušování mezinárodního práva. Ano, my jsme mývali otevřené hranice, bývala tam mobilita mezi Izraelem a Palestinou eh, před mnoha lety a byla tam tedy ta vyhlídka na to, že se najde nějaké řešení. Ale e, oni následně to omezili, dali tam 600 kontrolních stanovišť, e, silničních blokád a nutí nás, abychom nesli, nosili povolení. Takováto povolení, abychom mohli se kamkoliv dostat. Musíme mít izraelské vojenské povolení, jedině toto nám umožňuje se přesouvat. Bez tohoto se nikam přesouvat nemůžeme. Tady je moje fotka, moje jméno a takto přesně víte, kdy, v kolik hodin se můžu přesouvat odkud kam. To je přece apartheid. Ale to, co říkáme přece, je, že my se chceme vrátit zpátky do normálu, abychom mohli společně žít s Izraelci, abychom mohli žít za rovných podmínek, abychom byli svobodní jako oni. A ne, že budou nějaké silnice pro ně, silnice pro nás. Silnice výlučně pro Izraelce a pro Palestince. Autobusy, pro Izraelce, pro Palestince. To mi připomíná situaci, která existovala v Jižní Africe před mnoha lety a tomu se určitě nechceme vrátit do této situace. To je velmi důležité pro všechny, pro Izraelce jako takové. Jestliže toto chceme vyřešit a zbavit se okupace a všeho, co s tím souvisí, nenávist a jenom více nenávisti a krve prolití. To je velmi špatné. Jestliže bychom měli někomu klást vinu, tak je to právě té okupaci. Ne nějakému člověku, ale ta okupace, ten systém, to nás ničí. A když říkám nás, tak tím myslím nás, Palestince, i nás, Izraelce, všechny. A právě proto musíme úzce pracovat na tom, abychom zajistili bezpečnost, abychom tu okupaci zrušili a zajistili bezpečné soužití pro všechny. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, pane ministře, děkuji za vaše závěry. A opravdu v tento mimořádný den jsem rád, že jsme si mohli vyslechnout vaše názory, pokud jde o mírový proces mezi Palestinou a Izraelem a ocenit dlouhodobé úsilí od dohody v Oslo. Vím, pane Borgazio, že jste chtěl mluvit. No, pane Borgazio, vy jste přišel bohužel příliš pozdě. Je mi to líto, schůze už končí. 30 vteřin, no dobrá, tak prosím. Já jenom chci pozdravit pana ministra a chci vyjádřit lítost nad tím, že jsem přišel, aby omlouval intifádu a necítil povinnost vyjádřit respekt a úctu k těmto krvavým, krvavým velikonocům, kdy eh, radikálové z ISIS se do, zasáhli křesťany v Bruselu. Děkuji. I thank the minister and uh, I would like Děkuji, pane ministře. A chci přihlásit, že příští schůze AFETu proběhne čtvrtého dubna dnes odpoledne schůze není. Děkuji.